Takže já vás tady všechny z celého srdce vítám na našem zasedání výboru pro uh, rovnost pohlaví. A, a rád bych rovnou uh, začal, abychom na, navrhl, abychom uh, schválili pořad jednání. Dostali jste ho e-mailem a nikdo neprotestoval, takže předpokládám, že souhlasíte. Mám dvě sdělení předsedy. Chtěl bych něco si eh, k Almoldu. Máme tady eh, zástupce výboru pro eh, obranu. Jsem rád, že jste tady. A musím... Eh, říci, že je nám líto, že nás budete opouštět a budete nám eh, chybět. My jste tady eh, vždycky dobrými spolupracovníky a a vždycky na naší straně byla velká odborná znalost. a opravdu jste eh, nás, eh, eh, jste nás hodně obohacovali. Takže opravdu je mi velice líto, že nás opouštíte, ale každopádně doufám, že do budoucna se ti bude dobře dařit a že u nás k nám vždycky ještě rád zavídáš. a, a rád bych eh, přivítal eh, v nové kolegy, jednového kolegu, který přichází z, politicko, z politicko-strategického oddělení. Jsme velice rádi, eh, že k nám přicházíš. Takže děkujeme. Vítej. A teď eh, se dostáváme ke eh, sdělení. Eh, v nemáte-li, uh, nebo nejdříve k tomu uh, zápisu uh, z koordinátorů, nemáte-li uh, připomínky, tak je přeložíme k zápisu. Potom tady máme schválení uh, Eh, zápisu 20. dubna, 8. března, 10. července a 10. října a já navrhuji, abychom to všichni eh, schválili a, přiložíme to tedy eh, k příslušné dokumentaci. Dobré. A teď bod 8. To jsou tedy uh, priority IG. podpora v implementaci pekingské akční platformy, to znamená eh, násilí proti eh, páchané na ženách, podpora od obětem. Eh, máme tady zástupce v IG. Mm. Dokument jsme dostali před dvěma týdny a pojedeme do Vilniusu, tam se znovu uvidíme Budeme jednat s předsednictvím rady. A, a jde o to, abychom měli pravidelné kontakty eh, s radou, abyste sem pravidelně chodili a abychom si mohli vyměňovat názory. Takže eh, vedeme kontakty a dál už nebudu hovořit a dám eh, slovo paní Langbach. Dobré jitro. Ehm, členové výboru. Já jsem velice vděčná za to, že jste nám poskytli tuto příležitost, abychom spolu s vámi mohli hovořit o našich prioritách na příští tři roky. Mám PowerPointovou prezentaci. Nejprve, co jsme udělali za prvních dva a půl roku, protože ve většině případě v tom budeme pokračovat. A ke konci vám také něco řeknu o tom, co je nového, co nového plánujeme zařadit do druhého, druhé části programu. A za dva dny se sejde naše řídící rada a doufáme, že ta schlání eh, druhou část programu a bude to potom eh, zveřejněno, bude to přeloženo a dostanete potom také kopii, bude, to, bude tam také um, Eh, link na přeložené dokumenty. Nejprve eh, začnu s tou administrativní částí, protože to bylo to nejtěžší za ty poslední dva a půl roku, protože abychom zahájili práci takové agentury úplně od začátku, tak samozřejmě je eh, třeba vytvořit všechny struktury, finanční struktury, administrativní struktury. To nějakou dobu trvá a také je to třeba udělat co nejlépe. A také jde o to, aby potom nebyly žádné připomínky, aby nebyly žádné nesrovnalosti ve finančních úctech. Takže když to porovnáme s tím, co bylo eh, před rokem 2011 a 2012, vidíte, že jsme co do plateb věci hodně zlepšili, protože opravdu ze 44 na 63 se zlepšily naše platební závazky a doufáme, že opravdu dosáhneme 100 Podíváme-li se na provádění rozpočtu. Samozřejmě první dva a půl roku od roku 2010, kdy řídící rada schválila program práce, pak jsme začali teda používat rozpočet na část 3, to jsou aktivity na genderovou rovnost. A vidíme tady zlepšení v tom smyslu, že to, co se nevyužilo, to, co zůstalo jako nespotřebované, v současné době Eh, vidíme velké zlepšení, protože v roce 2012 eh, přesuny na další rok jsou na třikrát menší, než tomu bylo předtím. My jsme se velice snažili, abychom eh, vytvořili plán a aby to všechno běželo během prvních šesti měsíců. Ale mohu říct, že teď, co se týče roku 2012, tak jsme už toho dosáhli všeho, co bylo ve finančním legislativním prohlášení. A e, první tedy revize programu v polovině období teď ukazuje, že, je tady, že jsou tady různé národnosti. Nemáme 27 nebo 28, ale 19, což je 70 všech členských států Evropské unie. E, z třeba přirozených důvodů většina agentur, které jsou v člen, nějakém členským státem, tak většinou většina pracovníků je z toho um, hostitelského státu. My máme 21% litevců a o 3% to kleslo v porovnání s předchozím rokem. Další většinu dělají většinou lidé, kteří mají občanství ve státech střední a východní, jihovýchodní Evropě. Teď genderová rovnováha. Jak jsme říkali a dali jsme to do vysvětlení, snažíme se, abychom tady měli víceméně vyvážené zastoupení mužů a žen, co v současné době není moc lehké, protože ne nemáme eh, tolik mužů, kteří by eh, se zabývali otázkami genderové eh, rovnosti, tudíž teď je to třetina. A v roce 2011 došlo jenom k drobné změně. Teď vývoj po pracovní, počtu pracovníků od roku 2009, jak to tady vidíte. Tehdy jsme měli jenom pár, pár zaměstnanců, to bylo úplně na začátku a vidíte, jak probíhal dále vývoj, jak jsme nabírali další pracovníky pro vnitřní i vnější kategorie. Kromě těch, které jsou, kteří jsou uvedeni dole, máme stále pracovníky. Máme také pracovníky, kteří pracují na smlouvu a to závisí od rozpočtových možností. My můžeme eh, uzavírat takovéto kontrakty na konkrétní úlohy. A máme také národní eh, odborníky, kteří nejenom, že zastupují národní tradice a znalosti konkrétního členského státu, ale ve většině případů také se uzavírá s nimi smlouva na provedení konkrétních prací. A většina těchto odborníků mají právě znalosti z oblasti genderového násilí, čím se stále více zabýváme. A pak jsme také rádi, že tady máme možnost přijímat stážisty, protože ty také přicházejí s velice inovativními eh, a specifickými znalostmi. Jsou to mladí lidé, ti, kteří tady tedy procházejí určitou průpravu. A jak už říkal pan předseda, budeme velice rádi, že k nám přijede delegace a budeme ji moci už přijmout v našem stálem zařízení. My jsme prozatím jediná agentura, která má tuto unikátní kombinaci, že totiž je Evrop, zastoupení Evropského, Evropské komise a informační kancelář Evropského parlamentu spolu s námi jsou v této budově. My se snažíme na základě toho budovat synergie, e, fungovat nákladově efektivním způsobem. Takhle to tedy vypadá od 6. Eh, ledna. Eh, pak eh, také jsme tady měli další mezník v roce 2012, totiž, že jsme podepsali smlouvu o sídle s vládou Republi- Litevské republiky, což je povinná část, to musí mít každá agentura. A tato smlouva poskytuje určitá drobná další práva našim zaměstnancům, abychom byli pro ně přitažlivější, aby se usadili ve Vilnu a aby se také pracovníci snáze integrovali do společnosti. Například vláda podpořila, eh, slíbila podpořit zřizování Evrop, eh, zřízení Evropské školy. Nyní přecházím eh, k eh, operační části, k tomu, co děláme, proč jsme teda eh, byli zřízeni. Počínaje rokem 2010. Postupně jsme nabírali pracovníky, tím jsme při, získávali nové kompetence. Začali jsme od první úlohy, která byla nejsložitější. A také od samého začátku jsme se tím museli zabývat. Tedy pod podpora předsednictví, předsednictví eh, eh, Rady Evropské unie eh, při revizi příslušné legislativy na evropské úrovni. My jsme opublikovali čtyři zprávy se, se čtyřmi hlavními nálezy. Jednu z nich jsme vám právě rozdali. Stahuje se to k polskému, denskému, kyřskému a irskému předsednictví Rady Evropské unie a těm jsme to také předali. Uh, Eh, týká se to závěru, které byly mi učiněny. V této oblasti práce jsme také pro Evropskou unii vypracovali čtyři nové ukazatele. Jsou to vlastně revize pekinských ukazatelů, protože někde ještě neexistuje pořádná statistika aby bylo možné tyto ehm, indikátory ehm, ehm, eh, hodnotit. Například účast žen v rozhodování týkající se eh, klimatických změn a také segmentace terciárního vzdělávání podle genderu ve vědeckých a technických oblastech. Teď už máme takovouto databázi s těmito údaji a můžeme znalosti stažené k těmto ukazatelům poskytovat příslušným institucím. Ty, ta data jsou spolehlivá a jakákoliv instituce nebo členský stát si na základě toho může vyhodnotit změny. My jsme také vytvořili eh, množinu srovnatelných a eh, spolehlivých dat. Týká se to klimatických změn a také využívání služeb, které jsou k dispozici pro ženy stávajícími se eh, oběťmi násilí. To zase najdete v té zprávě, kterou jsme dnes dostali a také na internetu. Nyní eh, jedna věc, která je velice užitečná a víme to z různých připomínek, které dostáváme na internetu přes sociální média. Mnohé organizace, instituce i individuální eh, občané využívají tyto údaje z databáze. Jsou tam fakta, jsou tam čísla a my ta data neustále aktualizujeme. Takže pokud nějaký výzkumník nebo administrativní organizace nebo E, někdo to dělá třeba z politického zájmu, tak okamžitě může najít data, která jsou vždycky aktuální, aby obrážela současnou situaci. Pak další e, otázka se týká genderového mainstreamingu. E, to byl také jeden z našich cílů, když jsme byli ustanoveni. A Prozatím jsme to udělali tak, že jsme si zvolili jeden nástroj ze všech těch, které v této oblasti jsou k dispozici, a to je genderové eh, školení, vzdělávání. A udělali jsme si velice důkladný přehled o tom, co momentálně existuje na úrovni Evropské unie, na úrovni členských států, do jisté míry i na místní úrovni a zjistili jsme, že tady jsou různé přístupy a vytvořili jsme internetovou databázi zdrojů pro školení genderová, eh, v oblasti genderu. Existuje jich více než dvě stovky a některé už se dnes využívají. A když tedy instituce chtějí ušetřit čas a peníze a nemusí eh, dělat něco nového. Také jsme měli velkou konferenci v minulém roku, děkuji parlamentu, že tam byl také účasten. Tam se diskutovalo mezi komisí, parlamentem a členskými státy a také mezi poskytovateli školení a výzkumníky jaké efektivní genderové školení by bylo možné vytvořit a na základě jakých kritérií by toho mohlo využívat, aby se zvyšovalo povědění nejenom o významu genderové rovnosti, ale také, jak opravdu se to musí dělat, aby to bylo k něčemu. Jedna vůbec z nejzajímavějších věcí eh, bude brzy finalizována. Zahájíme to červnu. Je to index genderové rovnosti pro Evropskou unii. My vycházíme z práce, kterou vykonala Evropská komise v první cestovní mapě, kde se vlastně už hovořilo o takovém základu pro takovýto index. A na podporu strategie Komise pro rovnost mezi muži a ženy. To byl náš úkol, vlastně, který jsme dostali. A teď jsme už eh, dokončili takový velice unikátní produkt, že je to poprvé, kdy tato index se bude vztahovat pouze k politice Evropské unie. Analyzovali jsme nejenom Evropu 2020, ale všechny hlavní politiky práci, abychom zjistili, jak bychom mohli vytvořit indikátory a v kterých o politických oblastech Evropské unie, kde by bylo užitečné mít zvláštní ukazatele, aby bylo vidět, jak se rozvíjí otázka rovnosti mezi muži a ženy. A 30 června se to zahájíme v Bruselu, přizveme výbor Eh, FAM a už teď tu koncepci diskutujeme. Čili s velkou hrdostí eh, můžeme říci, že již brzy tento index předložíme Evropské unii. A tady vidíte, v jakých oblastí se to týče. Další informace dostanete později. Je tady mnoho různých ukazatelů a subdimenzí a je to navázáno na různé politické oblasti Evropské unie. Teď už jsme si víceméně řekli ve schrnutí, co jsme za ty dva a půl roku udělali. Zopakuji, vytvořili jsme asi 30 eh, publikací ehm, hlavních eh, nálezů. Některé jsou desetistránkové, některé mají až 150-160 stran. A máme také šest studií o genderovém násilí. Jedna z těchto studií eh, bude tady prezentována, udělá to jedna z mojich kolegyň. Máme nové databáze, první se týká eh, organizací, které usilují o genderovou rovnost. Je to na internetu. Pak máme politiky, právní dokumenty, metody, nástroje a osvědčené praxe. Přičemž tady jsou různá čísla. je to, když potřebujeme opravdu si schrnout a uvědomit, co, je třeba, co by bylo užitečné pro konkrétní rozhodnutí. Toto jsou studie o genderovém násilí. Poměrně nedávno jsme byli velice rádi, že Eh, místo předsedkyně komise Vivian Redding předložila naši studii 6. března na eh, zasedání u kulatého stolu o obřízce žen také vidíme, že tady je pořád velká bílá skvrna, pořád velká mezera ve smyslu dat, pořád je co schromažďovat, ale jsme ochotni podporovat komisi v dalších krocích. To bude rovněž součástí našeho plánu práce. Tady máme také databáze a publikace o ženské obřízce a Jistě výbor FAM by si možná přál k tomu detailnější prezentaci. Existují také Eh, tištěné materiály, můžeme se domluvit na nějaké prezentaci, jak vám to bude vyhovovat. Mnoho informací je na internetu. Pak je ještě zajímavá takováto věc. My jsme připravili takové fact sheety, takové brožury s fakty pro všechny členské státy budou přeloženy vždycky do jazyka toho konkrétního členského státu, aby bylo vidět, jaká je tam politika právní, právní situace takže eh, budeme tuto informaci předávat sekretariátu výboru FAM a vy s tím můžete pracovat kdykoliv to budete potřebovat. Také jsme loni urychlili proces eh, zaměřený na řešení dalšího složitého úkolu. Je to mm, eh, středisko zdrojů a dokumentace. Jedná se o zdroje, znalosti, osvědčené praxe, data. A zatím to všechno bylo roztříštěné po různých členských státech a na různých eh, úrovních. My jsme dostali za úkol to centralizovat v jednom místě. Prostřednictvím našeho eh, střediska pro zdroje a dokumentace vy, tedy Evropská instituce, výzkumníci, kdokoliv, může tam získat jakékoliv informace. A to určitě vaší práci usnadní a urychlí. Máme už tedy teď eh, eh, online toto středisko a máme tam více než 170, 170 tisíc záznamů, které jsou k dispozici online. My eh, to synchronizujeme také, čili přes náš server se můžete dostat na publikace na zdroje, které existují jinde. Čili nemusíte už nikde dál hledat. Máme také teď už 26 tisíc záznamu k dispozici online o genderovém násilí. My jsme vytvořili první partnerství s pěti velkými evropskými dokumentačními středisky. A e, je zase možné se připojit a využívat dokumentaci, která tam je. Tady vidíme e, příklad dalšího úkolu a je to poměrně složité, je, je tam hodně technických specifikací, říká se tomu Eurogender, je to Evropská síť pro genderovou e, rovnost. A loni jsme měli tu příležitost tento projekt představit na jednom ze zasedání vašeho výboru. Máme k tomu video a také naši pracovníci to prezentují. Tento, tato síť Eurogender se bude používat pro diskuse, výměnu znalostí a zkušeností na virtuální platformě o otázkách genderové rovnosti a představujeme si, že v tomto roce se minimálně sedmkrát uskuteční online takováto rozprava. Byli bychom moc rádi, aby se do toho zapojili i politikové, protože tam budeme hovořit nejenom o zprávách a o studiích, ale bude to přímo navázáno na občany ve smyslu lepší informovanosti. A představujeme si, že budou tam i odborníci, kteří budou schopni lidi informovat o tom, proč co bylo rozhodnuto. Také vás mohu s potěšením informovat, že byť jsme malá a mladá organizace, daří se nám dobře na sociálních sítích. A tady vidíte hodnocení. To eh, udělala, to by je studie eh, a podle této studie, kterou dělá Agency Communication Network, tak my jsme eh, na čtvrtém místě co do počtu těch, kdo nás podporují jsme po agentuře pro letectví a životní eh, prostředí a základní lidská práva. To jsou všechno daleko starší organizace než my. A my jsme na prvním místě mezi těmi novějšími. Jsme na čtvrtém místě a s každou diskusí se dostáváme více a více podpory. Tady máme kalendář, chceme také podporovat určité příklady, to byl součástí naší komunikační kampaně a také součástí našeho úkolu vyplývajícího z nařízení. My teď si snažíme eh, zjistit, jak by mohli nejlépe spolupracovat muži a ženy ve prospěch Eh, rovnosti pohlaví a chceme ukázat takové pozitivní příklady mužů a žen v různých životních oblastech, což velice vajitají zejména členské státy eh, na jihu Evropy a ve východní Evropě. Tady vidíte zhruba co jsme zatím v rámci našich úkolů udělali. A ten nový program od poloviny období naváže na většinu úkolů. Budeme e, se snažit, aby jsme pracovali výrazněji, profesionálněji, budeme rozšiřovat databáze, ale v tom dalším období se budeme hlavně zaměřovat na partnerství. Vypracujeme plány a budeme spolupracovat na tom, a pracovat na tom, abychom měli e, silná partnerství se všemi relevantními organizacemi a institucemi, které potřebují naší práci a kde, ke kterým naše práce může pomoci e, se zlepšovat. Čili v dalších třech letech e, budeme se tímto způsobem snažit podporovat rozhodování i nadále budeme schromažďovat a zpracovávat spolehlivá a srovnatelná data. Už jsem hovořila o té studii o ženské obřízce. Ukazuje se, že je to všechno velmi zapotřebí a že to mnohdy chybí. Budeme aktualizovat index genderové rovnosti, s tím jsme přišli letos a jednou za dva roky se to bude aktualizovat. Čili jednou za dva roky bude vždycky zvláštní doména, kde budeme analyzovat a kde budeme prezentovat vývoj v členských státech, tak aby členské státy měly představu o tom, kde jsou slavnosti, slabosti a jak eh, genderové mezery ovlivňují třeba situaci budeme i nadále podporovat další předsednictví a budeme přidávat další data do našich databází. Také v tom dalším období se hodně zaměříme na genderové násilí, násilí na, na základě pohlaví a jde nám o to, abychom pokud možno pomáhali parlamentu, aby mohl odpovídat na e, předkládané otázky. A budeme dále pracovat na genderovém mainstreamingu. Jde o to, abychom dopad e, Eh, hodnocení dopadu na gender, což se požaduje při každé legislativě, aby se to dělalo ještě lépe. A teď jsme také začali zpracovávat, vypracovávat analytický nástroj, který by nám umožnil zjišťovat a prezentovat výhodu genderové rovnosti. O tom se už hovořilo v mnoha kontextech, zejména v souvislosti s krizovými situacemi. Proto právě tomu věnujeme hodně času a úsilí a budeme se tomu věnovat. Co se týká eh, zvyšování povědomí, i nadále budeme vytvářet to, čemu říkáme institucionální paměť eh, o konkrétních politikách a přístupech k jejich provádění. Tudíž jestliže členský stát nebo politická strana se chce podívat, co tady bylo předtím, tak se k tomu může takto dostat. A jak už jsem říkala, eh, budeme samozřejmě dělat i další věci, eh, co jsme nedělali v prvním období, tedy jakou to všechno dává výhodu ve, smyslu genderové rovnosti. Pak budeme vypracovávat nástroj pro eh, pomoc zemím před vstupem. Je to také na základě genderové e, rozšířeného přístupu. A budeme se zase zaměřovat hodně na násilí e, páchaném na základě genderu. Děkuji. To jsme zatím udělali. Yeah. Good morning, dear chair. Dobré dopoledne. Čas rychle běží, já vím, a moc mi ho na mojí prezentaci nezbylo, ale musím říct, že eh, máme eh, k dispozici ten eh, text o podpoře obětí, že ho máte před sebou a možná v těch pěti minutách, co mám vyměřené, bych se eh, mohla pokusit rychle schrnout, eh, jakou informaci ve zprávě najdete. Eh, já předně doufám, že bude pro vás užitečná, že bude užitečná pro vaši další práci. Nebudu se teď zabývat podrobnostmi, nebudu hovořit o původu té studie. Je to e, prostě součástí e, projektu, e, tak jak si to Kypr na svoje předsednictví stanovil. Tato oblast násilí na ženách byla tedy jednou z priorit, je jednou z priorit a podpora Obětem tohoto násilí je konkrétní téma. Už v rámci e, toho, co bylo schváleno roku 2002 za dánského předsednictví, e, bylo e, několik klíčových indikátorů přijato. Ten rámec je poměrně široký a jeden z zásadních parametrů to, této zprávy je, že jsme se snažili po, eh, zahrnout eh, všechny hlavní ukazatele, ale více se dopodrobněji eh, zabývat právě podporou obětí. Je tam uvedena škála služeb, které byly analyzovány. Je jich vlastně 13 kategorií. V každé z těch kategorií je potom e, to pokrytí poměrně široké. Nejrelevantnější na této studii e, je následující fakt. Je to poprvé, co jsme vlastně tyto údaje na úrovni Evropské unie schromáždili. Nikdy jsme nic takového předtím nedělali. Tady jsme využili příležitosti a zmapovali jsme situaci v oblasti služeb poměrně podrobně, jaký je rozsah služeb, jaké jsou pokryté kategorie, případy a tak dále. Další věc, která byla velice zásadní, byla zabývat se násilím na ženách v širších souvislostech, v souvislosti s lidskými právy obecně. A to se také objevilo v závěrech rady, k tomu se za chvilku dostanu, alespoň stručně. A teď eh, bych chtěla ujasnit ještě jednu věc. My se soustředujeme na domácím násilí proti ženám. Myslíme si, že to je taková ta nejintimnější eh, oblast tohoto násilí. Nebylo možné se zabývat celou širokou paletou těch eh, forem násilí na ženách. Teď se tady vlastně objevuje nutnost eh, rozdělování mezi službami veřejné eh, podpory, eh, těmi obecnějšími službami a konkrétně eh, službami tohoto typu. Obecný typ podpory je v členských státech poměrně dobře, dobře koncipován, jsou tam ty útulky a tak dále, ale když se jedná o podporu tedy žen, dejme tomu s dětmi, samoživitelek a tak dále, tam už se dostáváme do problémů problematických situací. E, takže ve zprávě najdete celou řadu informací a já bych tedy chtěla e, především zdůraznit jednu věc a to je e, poměrně široké rozpětí té zprávy. Jedná se tam pouze o vývojové trendy ve členských státech Unie, pardon, eh, v Evropské unii obecně, ale také v členských státech Unie. Jsou tam eh, velice dobré eh, informace, je tam velmi kvalitně zmapovaná situace v jednotlivých členských zemích. A zase Eh, jsou tam svědectví žen, eh, které jsou eh, nebo byly předmětem domácího násilí, řešení situací. Do studie vnesly své příspěvky experti z řady členských zemí. My jsme se soustředili nejenom na rozhovory s vládními představiteli, veřejnými institucemi, ale i představiteli Eh, těch eh, institucí občanské společnosti a tak dále. Chci vás upozornit ještě na jednu věc. Jsou tady určité služby, kde eh, v Evropě můžeme hovořit o poměrně kvalitním pokrytí, ale jsou zde jiné, kde prostě zatím přetrvává řada problémů. A já bych vás chtěla upozornit například na to, že specializované služby pro ženy z tzv. zranitelných skupin o, o kategorií, jako jsou přistěhovalci a tak dále, tam je to možná sedm členských států pouze, kde tyto specializované služby existují, kde jsou třeba specifické programy e, v oblasti zdravotnictví, školství a tak dále. A jinde je to v samých počátcích. A přesto, že jsme prostě nesrovnávali eh, situaci ve členských státech před rokem 2004 a po něm, eh, tak už z této eh, studie vyplývají značné rozdíly. Tmavě zelenou jsou tam označeny staré členské státy, kde specializované služby, speciální telefonní linky, specializované útulky jsou mnohem více rozvinuty. To si myslím, že je poměrně výrazný přínos této studie. Tato, eh, tato informace eh, nás eh, nám ukazuje, kolik eh, vlastně členských států má eh, povinné státem eh, financované služby. Je to pouze 15, 13 pro ty útulky a ještě méně jich má státem financované ty telefonní linky zdarma, kam mohou ženy volat. Není to vždy udržitelné, není to ve všech členských státech upraveno zákonem a samozřejmě tam, kde dochází k eh, snižování eh, rozpočtů, tak se tyto služby dostávají do první linie těch eh, služeb, které jsou osekávány. V prosinci 2012 rada přijala závěry na základě návrhu kyperské vlády Kyperská vláda totiž vlastně převzala naše závěry a naše doporučení a rady, e, závěry rady velice dobře e, vlastně odrážejí závěry naší e, zprávy. My tedy jasně ukazujeme například, že domácí násilí je vnímáno jako násilí, eh, které je jasně definováno jako genderové v trestním zákoníku. V těch států eh, je málo, jsou to pouze čtyři země, kde to je takto upraveno. A eh, prostě e, všechny formy násilí by měly být vnímány jako násilí, e, jako mm, prostě přestupky proti e, lidským právům a zase ne ve všech členských státech toto je takto upraveno, ne všude existují vlastně ty takové celostně koncipované uh, Eh, programy. Pouze 15 členských států eh, má eh, právní úpravu těch dalších souvislostí pracování s těmi obětmi i s těmi původci trestných činů. A zase specializované služby nejsou postačující a zase toto se dostalo do závěru rady, jak důležité je aplikovat také tu perspektivu genderu do eh, všech těchto otázek. Eh, pak eh, je tady otázka zavedení minimálních práv či minimálních norem, eh, co se týče eh, práv eh, ob, obětí. To zase není dostatečně upravováno v členských státech. V Radě Evropy existuje úmluva, která tyto normy dobře definuje, ale není všemi státy uplatňována. Pak je tady ještě pár věcí o financování a tak dále. Takže v tuto chvíli bych to asi uzavřela a e, vyzývám vás, abyste si přečetli naši zprávu a samozřejmě budete-li mít nějaké doplňující dotazy, ráda je zodpovím. <clears throat> Tak je er båda två jättemycket for jera eh, prezentace. Eh. Já vám děkuji eh, za tu prezentaci. Myslím si, že to bylo velice cené pro nás a umožnilo nám si to udělat velice dobrou představu o tom, co dělá váš institut ve Vilniusu. A důležité je eh, také, eh, jak eh, tedy se můžeme pohybovat na té platformě z Pekingu. Já jsem tedy velice vděčný za tu prezentaci. Teď máme příliš mnoho času na debatu. Nicméně paní Bauer se chtěla vyjádřit. Děkuji. Bylo velice zajímavé si vás vyslechnout. Eh, prezentaci té velké práce, kterou děláte ve vašem institutu, místo toho, abyste hledali si místo na, a, eh, pod sluncem a, a střechu nad hlavou, děláte tohle. Myslím si, že eh, ta první kapitola vaší historie je za vámi. A teď jsme svědky opravdu velice dobrých pracovních výsledků. Na druhé straně, minulý týden jsme tady eh, debatovali o jiných eh, ženských otázkách na právním zasedání a někdo, už nevím kdo, se ptal, co dělá EG. Je úplně neviditelný. Takže eh, já bych vás ráda požádala, abyste se sekretariátem zamysleli, co udělat na zvýšení své viditelnosti. aby jste eh, pořád nečelili té hrozbě fůze eh, s jinou agenturou. Protože schválení existence tohoto institutu nebyl eh, snadný proces, někteří z nás si to ještě pamatují. Já bych byla ráda, kdyby váš institut byl více zapojen do naší práce. Například příští týden, eh, příští rok 8. března eh, by se mohl vydat nějaký index eh, rovnosti pohlaví nebo něco takového. Prostě je spousta věcí, kde byste nám mohli pomoct. A vaše poznatky by nám mohly být velice užitečné. Například to, co děláte pro předsednictví. My obyčejně plánujeme návštěvy v eh, různých předsednických zemích, aniž bychom věděli, že vy jste tam už nějakou práci odvedli. Takže mně se zdá, že je řada věcí, kde bychom mohli eh, zlepšit spolupráci. A ještě eh, jedna otázka z opačné strany. Rád bych se zeptala, jestli rovnost pohlaví pro vás také eh, platí, nebo podle vás také platí v eh, přístupu k opravným prostředkům eh, v pravým smyslu. Často na to zapomínáme. Děkuji. A teď pokaždé ještě vyslechneme dvě krátké otázky, než vrátíme na slovo eh, zástupcům eh, v AIG. Takže teď paní Gar- Garcia Perez. Děkuji no, za prezentaci. To nám jistě eh, velice pomůže při naší práci tady ve výboru pro rovnost pohlaví. Socialisté a demokraté eh, jsou velice eh, rádi, jak plodná eh, může být práce vaší instituce. Takovéhle instituci samozřejmě velice dobře věříme. Vždycky jsme chtěli instituci, která by nám poskytovala velice dobře učesaná data, tak abychom se mohli pobavit o tom, jak se eh, věci dělají správně. Teď jde o to, aby eh, eh, výsledky vaší práce sloužily nejenom že nám politickým představitelkám v institucích, ale aby opravdu pomohli všem hnutím, která se snaží prosazovat boj proti genderovému násilí. No, máme tady eh, v určité eh, ne, nevím, jak eh, spolupracovat s občanskou společností tak, aby ty výsledky opravdu mohly zlepšit kapacitu. Děkuji. Ještě paní Klivety. Jsme de la francophonie, donc je veux... Toto je týden frankofonie, takže budu hovořit francouzsky. Chtěla bych poděkovat zástupkyním institutu. Naprosto souhlasím s paní Bauer a cel ohledně toho, co eh, řekli eh, k institutu. Je pravdou, že já jsem byla spravodajkou eh, ohledně udělení absolutoria institutu. To vyvolalo celou řadu připomínek, ale my jsme váš institut obhajovali. Eh, dělá zajímavou eh, práci a práci užitečnou. A konkrétně to dnešní téma je nesmírně významné a eh, řadí se k velice nedávnému manifestu socialistické frakce, která vnímá velmi dobře problém násilí na ženách. Takže je třeba takto do budoucna spolupracovat. Vy odvádíte velmi dobrou práci a pro parlament jste nesmírně užitečným institutem. Děkuji. Okay, is there any short remarks from the... Děkuji. Je tady ještě někdo z komise, kdo by se chtěl vyjádřit z Evropské komise? Velice stručně, protože už času mnoho nezbývá. Komise by ráda podpořila a poblahopřála institutu, podpořila mm, jeho práci v těchto prvních letech jeho existence. Začínají se tady objevovat výsledky a jak jsme to také e, viděli dnes během těch dvou prezentací. Děkuji za pozornost. To bylo stručné. Děkuji vám. A nevím, zase uh, dávám uh, slovo zastupcům EG. Eh, eh, je mi velice líto, že máme tak málo eh, času, ale samozřejmě my musíme vám dát možnost reagovat. Dobrá, děkuji vám. Já řeknu to velice stručně. Na vaše podněty, pokud je o viditelnost, určitě už projednáváme. Eh, budeme se zamýšlet nad podněty eh, spolupráce s Evropským parlamentem, probereme to s koordinátory. Všechny ty vaše podněty jsou velice důležité. Dobře víte, co je potřeba. Mohli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, tohle naplnit. To se velice vážíme. Pokud je o společenské organizace a o kontakty s občanskou společností, tak první úroveň kontaktu je samozřejmě evropská úroveň. Například je tady eh, eh, Evropská ženská lobby, eh, budeme mít velké setkání na konci května, tam naplánujeme spolupráci, potom sociální platforma, s těmi se sejdeme dnes. To je také součást expertního fora a také vytváříme hm, různé sítě v rámci eh, v Evropské eh, sítě pro rovnost pohlaví. Máme třeba problém s jazyky, protože ne všichni zaměstnanci hovoří všemi jazyky a ne eh, všichni zástupci občanské společnosti mluví anglicky. A, a ale my jsme s nimi v kontaktu, protože oni opravdu jsou ti po pokroku. Dobrá, takže vám mnohokrát srdečně děkuji, že jste mezi nás přišli a vysvětlili nám, co přesně dělá. To bylo to velice e, zajímavé, ta vaše zpráva. A já vím, e, že e, bychom určitě měli častěji být v kontaktu, že byste k nám měli jezdit častěji. Doufám tedy, že tady bude víc kontaktu a ještě jednou děkuji. Okay, we will now go into the voting procedure and before we do that... Takže teď budeme hlasovat a ještě než eh, přistoupíme k hlasování, tak eh, eh, vás požádám, abyste se tolik nevyjadřovali k hlasování během hlasování, protože byste zkomplikovali moji úlohu předsedy. Samozřejmě, pokud se budete chtít vyjadřovat, pokud chtít něco ověřit nebo tak, nebo si myslíte, že jsem se spletl, tak samozřejmě Eh, na to poukažte, ale budu rád, když eh, si ušetříte další připomínky, protože eh, to jinak komplikuje naši práci, takže za to vám děkuji. A nyní budeme hlasovat. Takže půjdeme k devátému bodu práva žen v přistupujících zemích Balkánu. Yeah very shortly. Just... Tak jenom velice stručně chtěla bych poděkovat všem sínovým zpravodajům eh, za spolupráci. Myslím si, že eh, tentokrát eh, budeme moci využít ty kontakty při jednání s různými balkánskými zeměmi, které přistupují. Víme, že řada těch zemí už eh, tedy má eh, dobré kontakty, tohle se doufejme eh, všude čte a doufejme, že práva žen se dostanou do popředí přístupového procesu. Děkuji a můžeme zahájit hlasování. Začínáme od pozměvací vrhu 6. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Další je AFET 7. Je tady požadavek na eh, rozdělené hlasování, kdo nic se namítá, takže nejprve první část, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, pozměňovací návrh 12, ústní. Eh, má někdo nějaké Pardon, někdo něco namítá proti tomu, abychom uvedli tento ústní pozměňovací návrh na hlasování, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11, zase oddělená hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme jít teď na AFET 9, část 1 pro, Proti? Omlouvá se pan předseda, co se děje? Protože 13, 23 ty teď odpadají, ale teď máme AFET 9, část 1, 1, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato a AFET 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. A AFET 11, část 1, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď až a AFET 5, protože 3 tady se nehlasuje, čili až 5 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, přijato. AFET 12, část 2.2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přejdeme na pozměňovací návrh 19. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato takže 25 a AFET 15 odpadá. O AFET 13 eh, budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní až pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Dva, chcete ověřit? Ano, ověřujeme poznaceně 26. Zahajuji hlasování o 26 a brzy ho ukončím. Teď už je to ukončené. Přijato. 27 pro proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. FED 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 odpadá, 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se přijato a fet 1, tady se nehlasuje a fet 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato, 36 pro, proti, zdrželi se přijato, AFED 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď tedy 38 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď eh, na 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 odpadá, takže kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, drželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se. To ověříme. 50 ověříme. Zahajuji hlasování. Ne, ještě to není zahájeno, ale už to bude, už to je otevřené, už to zahájené. Končím hlasováním. Zamítnuto. 14 na 14. 51 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, ano, kompromis 8, čili kdo je... Ne, to on... Kompromis 8... Já tady mám uvedený kompromis 8, říká pan předseda. Kaž... Mělo by to být 10, Měla by to být 10. Vztahuje se to k odstavci 11 a měl by to být správně kompromis 10, ale já tady mám uvedeno kompromis 8, ve skutečnosti je to 10, ano? Takže budeme hlasovat kompromis 10. Pro, proti, drželi se, přijato. Teď bych se zeptal, zda bychom mohli eh, hlasovat unblock od 55 do 76. Je to možné? Bezva. Ne, vy, vy nám, ne, ne. A což o 55 do 69? -ky. To by vám už vyhovovalo? Můžeme hlasovat unblock až do 69. -ky. 59 nebo do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 proti, zdrželi se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se přijato, 67 pro, proti, zdrželi se přijato, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se přijato, 70 pro, proti, zdrželi se přijato, 71 pro, proti, zdrželi se přijato, 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90, pro, ne, omlouvá se pan předseda, 73 pro, proti, zdrželi se, přijato, 74 pro, proti, zdrželi se, přijato, 75 pro, proti, zdrželi se, přijato, 76 pro, proti, zdrželi se asi bychom měli ověřit 76. Zahajuji hlasování a ukončuji hlasování. Přijatom. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověřit, takže ověříme 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Každopádně přijato. Za SND nám jeden hlas přehýba, přebýval, ale výsledek to nikterak nemění. Ale měli jsme o jeden hlas za SND navíc. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijalo. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že 84 bychom měli ověřit. 84 zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Zamítnuto o jeden hlas. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme eh, to vzít dále unblock 89 až do dvojky? Ne? Tak ne. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80, pardon, 90 pro, proti, zdrželi se přijato 91 pro, proti, zdrželi se přijato 92 pro, 92 pro, znovu proti, zdrželi se přijato 93 pro, proti, zdrželi se přijato 94 pro, proti, zdrželi se přijato 95 pro, proti, zdrželi se přijato Mohli bychom od, od toto vzít amblok? Ne. Někdo říká ne, tak ne. 96 pro, proti, zdrželi se přijato 97 pro, proti, zdrželi se přijato 98 pro, proti, zdrželi se přijato 99 pro, proti, zdrželi se přijato 100 pro, proti, zdrželi se přijato 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování Končím hlasování. Zamítnuto. 15 na 13. Tak ještě jednou. Poznací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, e, zamítnuto 4, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 5 Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Jedna. Pro? proti, zdrželi se přijato, dva. pro, proti, zdrželi se přijato. Teď budeme hlasovat o celém usnesení, zahaju hlasování. Končím hlasování. Celé jasně schváleno a můžeme poblahopřát paní zpravodajce. We don't go to item number 10, millennium... A teď eh, jsou to cíle milénia. Zeptám se, zdali zpravodajka si chce vzít slovo, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, kolegyním a kolegům, stínovým zpravodajům, kteří obohatili celou zprávu. Text, který máme dnes eh, schválit, je ambiciozní. Dvě připomínky technického rázu. Za prvé, nedoporučuji eh, podpořit 19 a 43. Tyto dva pozměňovací návrhy, 19 a 43, ne kvůli obsahu, ale kvůli struktuře a soudržnosti celá struktura e, zprávy by jejich přijetím byla posunuta. Další věc se týká pozměňovacího návrhu 53. ECR e a GUE chtějí oddělené hlasování. Nebudou tady tři části, o kterých budeme hlasovat, protože e, třetí, druhá část, která obsahuje slovo force ve francouzštině není v textu nakonec uvedena a nebude předložena k hlasování. Předseda, děkuji. Chci také upřesnit, že ohledně eh, odděleného hlasování, které si přejí GUE a ECR, eh, tak eh, tady vlastně došlo k chybě v překladu. Nebudeme hlasovat o odděleném hlasování. Ono to vlastně celé vzniklo na základě nepřesného překladu, ta žádost o oddělené hlasování. Takže to se vyjasnilo a oddělené hlasování nebude. Nebudeme o něm hlasovat. E, pan Pavenroy, prosím. Paní, paní. děkuji. Eh, chci navázat na to, co řekla zpravodajka k pozměňovacímu návrhu 43. Chci vás poprosit o eh, podporu s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Eh, mělo by to být týkající se odstavce H, prostě jde o nahražení původního textu v odstavci 4. Předseda, děkuji, doufám, že to všichni pochopili. Každopádně e, to před e, kládám. Pokud někdo odmítne ústní pozměňovací návrh, tak o něm nebudeme moc hlasovat, ale já to předložím k hlasování, až k tomu dojdeme. Nejprve kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je přijat. A teď pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Řečník hovoří bez mikrofonu. Když je to přijato, tak nemusíte eh, říkat všechno další, protože by to bylo rychlejší. No, já chci lidem dát šanci, aby mohli říct ne. Je to součást pravidel. Pokud vidím, že všichni eh, hlasují pro, tak velmi rychle říkám, eh, odmítá, eh, držel se hlasování, ale musím to říct, protože je to součást pravidel, každý má mít právo na to ruku zvednout, kdy potřebuje. 15 pro, proti, zdržel se, myslím, že to nebylo jasné, ještě jednou, 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to musíme zkontrolovat, takže 17. zahajuji hlasování. Eh, eh, přijato dvěma hlasy navíc, takže teď kompromis dvě. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď devatenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď dvacítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2, 20, eh, pardon, 21 pro, proti, zdržel se, eh, přijato. 21 je dva 22 se ruší a teď 23, eh, oddělené hlasování.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 Pozměňovací návrh 53, oddělené hlasování. Nebudou to tři části, pouze dvě. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 32 se ruší, takže 27. Ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku proti pozměňovacímu návrhu ústnímu? Ne. Takže o něm můžeme hlasovat. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 30. Pro? proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď 36, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro,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 Aha, byl jednoznačně přijat. 60 pro, proti, zdržel se, přijato. 61 pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka, to je ústní pozněvací návrh, je někdo proti tomu? Ne. Takže hlasujeme pro, proti, zdržel se, přijato. Sedm eh, pro, proti, zdržel se, přijato. Osm pro, proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se přijato, jednička e, pro, proti, zdržel se přijato, dvojka pro, proti, zdržel se přijato, trojka pro, proti, zdržel se přijato, čtyřka pro, proti, zdržel se přijato. Takže pětka se ruší a teď budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je přijat. Blahopřeji zpravodajce. A tím se dostáváme eh, k dalšímu návrhu. Jedná se o eh, návrh eh, na řízení ohledně Evropského fondu pomoci nejchudším osobám. Prosím, zpravodajku, aby si vzala slovo a nechce si vzít slovo. V tom případě můžeme hned začít pozměňovacím návrhem 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Desítka. Pro, proti, zdržel se. Přijato. No, myslím, že to je zamítnuto. 58, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 4, pro, proti, zdržel se přijato. A teď 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 5, pro, proti, zdržel se přijato. 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 66, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička, ne, budeme kontrolovat 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Amendment. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověříme 71. Zahajuji hlasování.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 Myslím, že to budeme muset ověřit. 74. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Odpadá. Takže budeme hlasovat o 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A zamítnuto. 80. Ověříme pozměňovací 21 nejdříve, kdo je tedy zahájil hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22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 ověřím 89 a 90. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměnil si návrh 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92, 93 až 94 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel? Zamítnuto.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 Končím hlasování. to zcela zřejmě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato, ale budeme to muset ověřit. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je to. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že 109 budeme také muset ověřit. Opět ta zahájí hlasování 109. A končím hlasování. Zamítnu to.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 42 je ústní pozměňovací návrh. Máme e, nějaké připomínky vůči tomuto eh, pozměňovacímu návrhu? Nebudeme hlasovat? Dobrá. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 44 odpadá. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5 a 6 odpadá. 5, 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50. Eh, rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. to. Dobrá, to budu ověřit. Druhou část. Ověřujeme druhou část pozměňovacího návrhu 50. Končím hlasování. Je, bylo to přijato. E, eh, Poslanecí návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že to budeme také muset ověřit. Eh, zahajuji hlasování k 51.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji eh, zpravodajce. Ještě tam máme poslední hlasování o sociální bydlení v Evropské unii a zeptám se, jestli by se paní zpravodajka chtěla vzít slovo. Jenom velice stručně. Jenom velice stručně chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za vynikající práci eh, kterou jsme provedli vlastně prostřednictvím e-mailu, takže můžeme už dnes mít konečné hlasování a doufejme, že to dobře dopadne. Thank you very much. Eh, velice děkuji. Má... Okay, we start with compromise four. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. Uh, eh, 41 is an oral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 kdo se zdržel zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1 pro, proti, zdrželi se zam, přijato, 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 4, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, 2 kompromis pro, proti, zdrželi se přijato, teď e, pozměňovací na 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, to asi ověříme. 24 ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměcí návrh 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď budeme hlasovat o celém návrhu usnesení, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A i v tomto případě to bylo jasně přijato, takže paní zpravodajce pogratulujeme. Teď si dáme 15-minutovou přestávku, než zahájíme zasedání koordinátorů a tím vám pro dnešek děkuji.